E, na tím zakończyliśmy ten... Tak e, tímto jsme uzavřeli tento bod jednání na našem programu. Cari colleghi, l'ordine del giorno reca. Vážení kolegové, na pořadu jednání nyní máme prohlášení Rady a Komise k souboru opatření pro finanční dohled. Prego. Uh, Děkuji, mám jenom dotaz. Já jsem měl za to, že bude probíhat také volná diskuze nepřihlášených řečníků v rámci této debaty. Je tomu tak? Ci sarà il catch di AI sulla... Pokud jde o diskuze s nepřihlášenými řečníky k prohlášení eh, Rady a komise tak ano, i k tomu dojde, ale musím říct si zcela jasně už nyní na začátku, že budeme muset dodržet eh, řečnickou dobu. Máme už teď obrovský sklus a přitom před námi je velice dlouhé hlasování, takže za této situace skutečně budu muset přerušovat řečníky, pokud překročí svůj čas. Takže každý řečník eh, v rámci nepřihlášených řečníků bude mít pouze jednu minutu. A nyní už bez dalšího zdržování dovolte předat eh, slově, slovo radě. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Jsem velmi rád, že se vracím do vašeho zasedacího sálu, abychom mohli opět hovořit o finančním dohledu. Už jsme měli příležitost o tom hovořit po posledním zasedání Ekofinu. Celý legislativní balíček, který se týká dohledu, je teď předložen k hlasování parlamentu. Je to celý soubor textů, který, které vytvářejí velkou reformu v EU a reagují na několik výzev. První výzvou, a předseda Evropské rady o tom hovořil, je to reakce na krizi. Dva desetiletí, které končí, e, zažilo e, uplatnění e, struktury Lamfalusy ve všech oblastech. Výbor regulátorů vlastně již působil a přispěl k vypracování evropské finanční legislativy a také k procesu postupné konvergence eh, finančního dohledu. Tento proces byl prvním velkým krokem vpřed, který byl pozitivní eh, směrem k evropské pozici. A ve světle krize samozřejmě e, asi si uvědomujeme všichni, že ten proces ještě nebyl dostatečný, neumožnil e, předvídat a předcházet krizi a neumožnil také rychle reagovat přímo v terénu, zejména z hlediska přeshraniční spolupráce. A z těchto důvodů usilujeme o vytvoření Evropského výboru e, pro systémová rizika, který by byl skutečně operativní s veškerou podporou ECB, která pod vedením svého prezidenta je připravena pracovat na uplatňování nebo vytváření tohoto eh, výboru. Jean-Claude Kryše tomu bude věnovat veškerou svou prestiž, veškeré své zkušenosti a také bude eventuálně vyjadřovat varování. A ze stejného cíle také chceme eh, silnější orgán eh, dohledu, mnohem lépe vybavený, vyzbrojený v oblasti komunitárních politik který eh, by mohl působit také v pří, době případných eh, krizí. Z právního hlediska je nutné prosadit respektování norem ve finančních ústavech v případě, kdy eh, nějaká, nějaký národní orgán finančního dohledu selže. Vytváříme evropský prostor pro dohled, což je velice důležité pro fungování vnitřního trhu. Bude eh, to takto eh, pracovat pod orgánem regulátorů a budou se tedy plně zapojovat národní dohledové orgány, kdy bude samozřejmě probíhat ta každodenní práce finančního dohledu. Vytváření všech těchto orgánů je historickou dohodou. Někteří to už také opakovaně zde v parlamentu tak řekli. Belgické předsednictví to považuje za svou hlavní prioritu v oblasti finančních trhů, ale i vlastně v globálním výhledu. My vlastně vytváříme velice originální model dohledu, k tomu se ještě vrátím, ale musíme také brát v úvahu vývoj struktur dohledu u našich hlavních partnerů, což je druhá výzva. Dokázat, že Evropská unie s 27 členy může reformovat struktury finančního dohledu, aniž by ji předběhly konkrétně třeba Spojené státy. V únoru 2009 se zprávou La Rozière, velmi dobře přijatou Evropskou radou, probíhá evropská diskuse velmi slibnou cestou. Aby toto všechno, tyto naděje na reformu se realizovaly, potřebovali jsme určitý eh, čas, zatímco Spojené státy již schválili Dodd-Freud Act. A když eh, dnes budete hlasovat, jak doufám, pro tento legislativní balíček finanční eh, dohledu, Projeví se tím jasná spolupráce mezi e, všemi institucemi a Evropský parlament tak prokáže, že EU není pozadu, že EU je také lídrem v procesu reform, který podporuje G20. Abychom byli skutečným lídrem trvalé, tak e, musíme e, umožnit vývoj celého tohoto mechanismu. To je třetí výzvou. To je otázka Eh, dohledu na mikroúrovni, aby eh, tady vlastně jednotlivé eh, orgány koordinovaly národní dohledy, aniž by ovšem nahrazovaly národní úroveň dohledu. To je mechanismus, která by mě, který by měl umožnit postupovat před a nikoli přešlapovat na místě s orgánem pro systémová rizika vytvoříme velice důležitý diskusní orgán a do orgán pro rozhodování na makroúrovni. A to dokonce i na celosvětové úrovni či transatlantické úrovni. Budeme mít velice účinné nástroje pro prevenci a zpracování rizik když samozřejmě vytvoříme ty kapacity, aby tyto orgány mohly pracovat. E, to umožňuje směrnice Omnibus 1, ke které se má také dnes vyjádřit EP. Ale budou následovat i další legislativní opatření, pokud jde o revizi či přeskum již existujících textů. Vážení poslanci, vážené poslankyně, paní předsedkyně, tímto už bych chtěl končit. Dnes dospíváme k vyústění první velmi důležité etapy a věříme, že se dočkáme pozitivního výsledku ve hlasování, které za chvíli zde proběhne. Chci poděkovat eh, paní Bousové, předsedkyni výboru Ekon. Chci poděkovat paní Gulár, pana Garcia Marcelano, a dalším Sanchez Prezedo a všem stínovým zpravodajům. Chci poděkovat Micheli Barnierovi, zde přítomnému komisaři i Oli Rénovi. Chci poděkovat také všem jejím spolupracovníkům, protože došlo k velmi plodné výměně názorů konstruktivní výměně názorů, což nás dovedlo eh, k celému tomu souboru textů, které vám dnes předkládáme k hlasování. A přejeme si, aby Eh, Takto probíhala také jednání o dalších budoucích textech, které budou dále modernizovat eh, naše nástroje. A mm, já věřím, že mi nástupci v předsednictví EU eh, e eh, jistě povedou v tomto duchu také eh, jednání. Věřím, že se budeme moci vrátit s novými dohodami, konkrétně u investičních fondů například, a že společně s komisařem Barnierem budeme moci podpořit celý časový harmonogram dalších a dalších kroků, které přinesou legislativní texty. Děkuji. Grazie. La parola al commissario. Děkuji. A nyní pan komisař Barnier. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Dohoda o architektuře finančního dohledu, o čemž budete za chvíli hlasovat, je prakticky den na den po schválení návrhu v komisi tady předkládáno. Vracím se tedy ještě k tomuto hysterickému okamžiku, kdy jsme spustili celé úvahy o nové konstrukci. Od eh, propuknutí finanční krize EU eh, reagovala. Reagovala na situaci, byla také iniciátorem v listopadu 2008 summitu ve eh, Washingtonu. Skupina řízená Larozierem vyvodila poučení z této krize a komise poté formulovala své návrhy. Eh, dovolte, abych eh, vzdal hold eh, inteligentní práci Jacques de la Rosière, kterému za hodně vděčíme. Díky této dohodě, když vy to schválíte, budeme mít k dispozici rámec, ve kterém budou probíhat veškeré iniciativy, které nám umožní produkt po produktu, trh po trhu, ak hráč finančního trhu, k hráči finančnímu trhu. To všechno eh, nám umožní eh, aplikovat to, čemu já jsem se zavázal, když jsem měl slyšení ve vašem parlamentu, to znamená zajistit účinný dohled. Ten rámec, který eh, schvalujeme, je základ, který vytváří důvěryhodnost všech sektorových rozhodnutí, které chceme činit. Za tuto dohodu vděčíme osobnímu nasazení celé řady z vás a já bych chtěl poděkovat eh, panu Skinnerovi, panu Garcia Margalovi, paní Gulár, panu Gigeltovi a dalším eh, eh, všem také stínovým zpravodajům Sharon Bolsové, která řídila tuto diskusi s obrovským odhodláním. Chci poděkovat také Didier Rendersovi, Eh, předsedovi radě ECOFIN za voluntaristický přístup k těmto otázkám, což bylo rozhodující. Bylo možné opírat se Eh, také o dobrou práci, kterou předtím odvedlo předsednictví eh, španělské i švédské. A trošku nezvykle možná bych chtěl také poděkovat jménem Evropské komise eh, někomu, kdo sedí vedle mě, Davidu Whiteovi, protože on za pár dní odejde ze své funkce náměstka generálního ředitele pro finanční služby. Eh, já chci totiž říct to, co si myslím, a sice, že tento člověk je skutečně eh, vynikajícím eh, úředníkem Evropské unie. Vzorovým přímo. Přínos Evropského parlamentu je také nespochybnitelný a dokonce i rozhodující. Chci hovořit například o posílení pravomocí orgánů dohledu, o veškerou přípravu právních norem i odborných norem a no, otázky ochrany spotřebitele, k čemu se ještě vrátíme. Otázka eh, prevence u některých eh, toxických eh, látek a také vytváření a to chci poděkovat Oli Rénovi, svému kolegovi, i jeho spolupracovníkům za také zpracovávání systémových rizik. To vše samozřejmě je určitý kompromis. Někteří by byli rádi šli mnohem dále. Sama komise také musela eh, činit ústupky a přijímat kompromisy. Například konečně schválené řešení, pokud jde o vypracování technických norem, eh, to by podle našeho názoru asi nemohlo sloužit jako precedens pro další oblasti, další sektory. Po hlasování v radě, které bylo jednomyslné a dnes po hlasování v Evropském parlamentu bude moci EU od začátku příštího roku se opírat o model finančního dohledu, který je přizpůsoben současné situace. V eh, polovině členských zemí polovina bank patří zahraničním majitelům. To má tedy velice důležitou Eh, důležitou charakteristiku pro celý eh, soubor opatření v oblasti dohledu, který by měl lépe umožnit předcházení krizím. Chceme prokázat občanům, kteří skladou otázky, že Evropa reaguje, že eh, vyvozuje po naučení ze situace a věřím, že to může být zajímavé i pro Ameriku, i pro další kontinenty v rámci G20. Pokud jde o orgány, Přejeme si, aby skutečně 1. ledna 2011 začaly fungovat. E, a tady já před sebou mám velkou rozpočtovou i odbornou práci. Společně se souhlasem Evropského parlamentu budeme muset jmenovat e, budoucí generální ředitele a prezidenty těchto orgánů. A já chci říci, že jediným kritériem pro jejich výběr bude nezávislost a kvalifikace já věřím, že také eh, budoucí eh, předseda ECB, budoucí eh, předseda Evropské rady pro systémová rizika budou nejkvalifikovanější možní kandidáti. Máme tedy za úkol vyplnit celý ten rámec tak, aby fungoval od 1. ledna příštího roku aby se rychle činnosti těchto orgánů spustily a plně rozběhly a sehrávaly úlohu, kterou mají mít návrh a také na dohled nad eh, ratingovými agenturami na evropské úrovni, eh, otázka eh, například takzvaných fault swaps. To všechno jsou velice důležité aspekty které eh, potřebujeme konsolidovat, ozdravit, eh, učinit je transparentními v našem systému krok po kroku a ve spolupráci s vámi. Regulace sektoru hedžových fondů eh, a private equity, na tom právě teď pracujeme. Vytváření dohody Bazilej 3 a přeskum směrnice o finančních trzích, který proběhne příští rok, posílení sankcí eh, v oblasti přeskumu směrnice o zneužívání trhu, eh, vytvoření evropského rámce pro řešení a předcházení krizím. Všechno tato opatření by měla umožnit eh, předcházení eh, závažným krizím a chránit také spotřebitele, kteří jsou daňovými poplatníky a zajistit trvalý růst, tak jak si to všichni přejeme. Já věřím, že jak v oblasti eh, finančních eh, služeb, tak i v oblasti například životního prostředí prevence je méně nákladná než napravování škod. Proto musíme mobilizovat naše síly. 17 HDP bylo zapotřebí pro zachránění bank bank. Teď už musí eh, na za banky platit banky a nikoli daňoví poplatníci. To je hlavní myšlenkou eh, všech těchto opatření, které eh, budeme prezentovat v agendě komise 2. nebo kterou jsme prezentovali tedy 2. června tohoto roku. Prosím, hlasujte o těchto dalších opatřeních rozhodně ještě před koncem roku 2011. Já osobně bych chtěla říci, že kvalitní vztahy, které spolupráce, které mezi námi vládnou a e, seriózní diskuse, ty umožňují dobré zvládnutí naší práce, což je velice pozbudivé. A já vám za to děkuji jménem všech útvarů komise. Grazie, komisa. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní eh, přicházíme k řečníkům za politické skupiny. Nejprve za EPP pan Garcia Margallo. 1,5 minuty. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Dnes je dobrý den pro Evropu. V eh, prosinci jsme neměli dobrou dohodu, ale díky spolupráci eh, s předsednictvím, s komisí a s tímto parlamentem máme nyní dobrou dohodu. Je to dobrá dohoda, která vytvoří orgány skutečně na evropské úrovni, eh, orgány, které budou podléhat demokratické kontrole tohoto parlamentu. Orgány, které budou mít za úkol zajistit, aby všechny banky podléhaly stejným pravidlům v celé EU. A budou moci eh, také prosadit eh, svá rozhodnutí vůči národním eh, orgánům dohledu, když nebudou plnit svou úlohu je to vlastně také mm, velice důležitý nástroj vůči takovým bankám, které by mohly představovat systémová rizika. A Eh, zabránit eh, tomu, aby pak eh, daňoví poplatníci museli hradit škody napáchané příliš exuberantními počiny některých bank. Tento parlament není takový štěkající pes, který jenom štěká, ale pak couvne. Také to není pes, který by neumožnil zohlednění všech důležitých aspektů. Je to naopak evropská instituce, která umožňuje kráčet vpřed na cestě evropské konstrukce. Já děkuji všem komisaři Barnierovi, zpravodaji eh, a mm, všem stínovým zpravodajům. Díky této spolupráci máme teď velice dobrou dohodu, na které se můžeme shodnout. Děkuji. Grazie per... Děkuji a nyní za socialistickou, za ALDE, Pardon, za socialisty pan Skinner. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu komisaři, panu eh, předsedovi, eh, za vám všem i kolegům tady v sále za jejich eh, činnost a podporu. Myslím si, že slavíme úspěch. Člověk musí chytit ten správný moment a finanční krize vedla ke vzniku vítaných a potřebných orgánů po celé Evropské unii. My jsme eh, věnovali těmto institucím eh, kompetence, které musí souviset hlavně s eh, odpovědností. Jejich ambice musí mít samozřejmě svůj eh, účel, kterému rozumí také občané tady v Evropské unii. Není pochyb o tom, že diskuze mezi členskými státy a parlamentem často vedla k určitým tlakům a napětím, ale nic z toho neznamenalo nepřekonatelnou překážku a nakonec jsme, myslím, dospěli nebo dospějeme k úspěšnému schválení. My jsme žádali kompetence na evropské úrovni, což bylo proti přání některých členských států. Někteří poslanci chtěli jít dokonce dát a chtě, eh, dál a zajistit přímý dohled eh, v některých oblastech. A přitom ale musíme být eh, obezřetní, abychom své ambice přece jenom nepřehnali. Finanční stabilita v tuto chvíli závisí na let letech eh, zkušeností eh, tisíců lidí na úrovni členských států. To jsou tato eh, frontová linie lidé, kteří mají zkušenosti a řeší situace. Tyto nové instituce, které zakládáme my, jsou navrhované s jasným účelem, který doufejme naplní. Tyto orgány musí řešit praktické záležitosti. Eh, víte, že bude fungovat eh, i společný výbor, který bude nástrojem pro koordinaci a výměnu informací a společné rozhodování. A myslím si, že to bude platforma, která se soustředí na práci těchto orgánů a vyloučí systémová rizika. Také chceme, eh, aby měl šéf ECB možnost řízení. Pokud se ptáte pana Benenkyho, zda byla posílena jeho reputace, možná řekne, že nikoliv. E, nicméně, pokud nechceme už ty riskantní finanční e, operace z minulosti, musíme být zároveň nyní umírnění. Regulační ambice ano, eh, ty chápeme, protože tady jde o důchody, o úspory občanů. Vítám tedy infrastrukturu dohledu, kterou vytváříme. Je to mladá infrastruktura, ale velice brzy bude muset dospět. Děkuji vám. Eh, honorevole Skinner. Děkujeme panu Skinnerovi. Přijal byste otázku od kolegy? Na základě čeho předpokládáte, že posudky a rozhodnutí nových evropských institucí budou lepší než rozhodnutí učiněná regulatorními orgány na národní úrovni? Já se domnívám, že pokud jste mě řádně poslouchal, řekl jsem, že je třeba postupovat a současně s koordinací s národními orgány. Já si myslím, že legislativa, kterou připravujeme, bude odsouhlasena tímto parlamentem a já si myslím, že to je nejlepší způsob, jak právě národní zámy také zohlednit. Pokud vy sedíte někde v Irsku a jste odstřihnut od reality zbytku světa, a potom je to chyba, protože já se domnívám, že je nutné poučit se z celosvětové hospodářské krize. Mnohokrát děkujeme. Nyní za skupinu ALDE paní Bowles jedna minuta. Děkuji. Komisaři, úřadující předsedo rady, podařilo se nám to. Architektura eh, finančního dohledu eh, vyjela z nádraží a my nyní očeká, máme velká očekávání ze společných pravidel. Finanční regulace je ale stále ještě jako švýcarský sír. A jsou zde některá místa, kam společná pravidla nedosáhnou a to je škoda, na které se všichni podílíme. A budeme se na ní podílet, dokud nebudeme mít jednotný trh ve finančních službách. Nové orgány nám pomáhají, abychom koordinovali naše kroky přes hranice. Ale to znamená, že je třeba řádně dohlížet na to, aby rozhodnutí odpovídala situaci na trhu. A instituce, evropské orgány dohrady, dohledu budou muset být propojeny s národními orgány a bude třeba, aby zohledňovaly svá rozhodnutí a aby tedy činili svá rozhodnutí s ohledem na trh. Děkuji. Grazie per il gruppo. Děkuji vám. A nyní za zelené pan Gigold na dvě minuty. Ah, Já se domnívám, že dnes přišel den, kdy jsme položili eh, další kámen Evropského domu. A je to dobrý den, eh, který a, a potrestá všechny, kteří říkali, že po finanční krizi se nic nestane a také ty, kteří říkají, že není přijde fáze renacionalizace. To není pravda. Evropa se poučila. Je třeba ale také říci, že existují některé věci, které musí být dotaženy dále, pokud jde o tuto legislativu. Parlament dosáhl eh, dobrých věcí, prosadil eh, dobré věci a poukázal na to, co je důležité. Podařilo se to díky tomu, že jednotlivé politické skupiny zde v tomto parlamentu spolupracovaly a podařilo se nám tak donutit členské státy, aby se z krize poučily. Jsou ale některé otázky otevřené, například eh, kolik personálu budou mít eh, tyto orgány, co budou dělat, když budou mít nové kompetence, ale nebudou mít dostatek eh, peněz z rozpočtu a nebudou mít dostatek zaměstnanců. To jsou otázky, které jsou ještě nejasné. Další otázka je, co se stane s předsedou těchto orgánu finančního dohledu. Je třeba, aby i na těch nejvyšších úrovních byly vybráni ty správní lidé. A poukázali jsme na to, že chceme konečně transparentnost, pokud jde o administrativní předpisy a účetní předpisy pro velké nadnárodní podniky. A komise poukázala na to, že pokud jde o předkládání zpráv podle jednotlivých zemí a bude k tomu předloženo sdělení. Na to se velice těšíme a těšíme se také na spolupráci. Dále existuje společné prohlášení čtyř koordinátorů z Ekonu, které poukazuje na to, že je třeba, aby centrální protistrany rovněž podléhaly evropskému dohledu. A poslední poznámka, doufám, že také u otázky hospodářské eh, zprávy nebo hospodářské vlády se nám podaří naše kroky koordinovat. Jinak parlament ztratí svůj vliv v těchto otázek. Nesmíme dovolit, aby tato diskuse byla ideologizována, protože jinak rada neučiní žádné správné rozhodnutí s ohledem na společenstevní metodu. Mnohokrát děkuji. Není za skupinu ECR paní Swinburne dvě minuty. Dědictví finanční krize to byl eh, mrak, který vysel nad sektorem finančních služeb a veřejnými financemi. Banky a finanční trhy, vlády i společnosti cítí každý den tuto nejistotu a proto, aby se ekonomiky skutečně mohly zotavit, tak musíme zajistit, že tato nejistota bude rozptýlena. A velkou nejistotou je selhání finančního sektoru. To je nejistota týkající se regulace. Kdo bude regulovat v budoucnu a jaké instituce budou regulaci prosazovat. A parlament napomáhal vyřešit tuto problematiku a během posledních měsíců diskutoval o tom, kdo za jakých okolností a jak bude ten dohled a regulace provádět. A výsledkem je vyvážené rozhodnutí mezi odpovědnostmi členských států a jejich dohledových institucí a eh, evropskými pravidly a orgány, které napomohou jednotnému trhu a posílí eh, úlohu dohledu. Rovnováha v tomto eh, systému eh, bude mít svoji podobu v ESRB. Všichni máme zájem na tom, aby vznikly nové mechanismy, které budou podporovat finanční služby na jednotném trhu. Je potřeba zajistit koordinovaný eh, postup eh, napříč členskými státy v případě jakékoliv eh, krize a také možnosti mediace v rámci dohledových orgánů ve všech finančních centrech u všech finančních hráčů. Tento dohledový balíček, který máme před sebou, je vyváženým rozhodnutím. Paní předsedkyně žádá řečnice, já vám mluvila pomaleji. Nicméně najetí a zaměstnání kompetentních odborníků bude klíčem k úspěchu. Já doufám, že tento další krok se nám rovněž zadaří. Děkuji. Grazie per... Děkuji. Nyní Zágue NGL, pan Klud na dvě minuty. Já danke. Děkuji. Já bych chtěl nejdříve poděkovat kolegům, kteří se během posledního roku angažovali během dlouhých vyjednávání. Myslím si, že je to velký výkon zpravodajů a stínových zpravodajů, že dosáhli toho, čeho dosáhli. Já si myslím, že skutečně dosáhli optimálního výsledku. A Ovšem eh, ze strany naší politické skupiny bych chtěl některé věci kritizovat. Jsou zde tři věci, se kterými jsme nespokojeni. Za prvé, z našeho pohledu se domníváme, že kompetence nejsou dostatečné, tedy kompetence, které tyto orgány dostávají. My bychom byli bývali rádi, pokud by měli sáhlejší kompetence. My se domníváme, že je chyba, že orgány dohledu jsou rozděleny mezi různá místa. My jsme se zasazovali o to, aby pokud možno byly na jednom místě v jedné lokalitě, protože to by eh, učinilo jejich spolupráci snadnější a efektivnější. Sven Giegold také poukázal na eh, zaměstnance. Já se domnívám, že tato otázka by také mohla být lépe vyřešena. To jsou důležité otázky, ale celkově mohu říci, že se domníváme, že nová regulace finančních trhů je krokem ve správném směru. A je také nutná. Nicméně e, musí přijít ještě další důležité kroky, abychom dosáhli skutečně účinné regulace finančních trhů, abychom se dostali do situace, kdy evropská regulace bude schopna zabránit případné budoucí krizi, tak jaké, takové krizi, jaké jsme byli svědky v nedávné minulosti. A já Doufám, že některá další legislativa bude předložena, že bude mít dobrý obsah a myslím si, že celkově se z tohoto může stát skutečně dobrá věc, ale myslím si, že je potřeba učinit ještě další kroky. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Nyní za EFD pan Blum 1 minuta 30. Um, yes. Commissioner. Pane komisaři, když jsme se sešli naposledy nebo vůbec poprvé, tak jsem vyjádřil své obavy z toho, že regulace eh, londýnské city eh, se eh, přestěhuje do Bruselu ale od té doby, co jste nastoupil do úřadu, jste možná pochopil, eh, že významná část HDP Velké Británie pochází z našich finančních služeb. A proto jsou tyto služby pro nás nesmírně významné. Ano, 45 milionů liber denně posíláme právě sem do tohoto pochybného evropského projektu, který nám Eh, o němž nemají možnost voliči eh, rozhodovat. Eh, takže asi chápete, že velké důchody a velké platy musí být z něčeho hrazeny. A ještě dovolte říci něco z hlediska Austrálie a dalších našich dominií, které jsou naštěstí mimo eh, tento maloměšťácký eh, systém. Nicméně mám stále obavy z toho, že tady vzniká regulace eh, smíšená z byrokracie těch obvyklých výborů plných anachronních socialistů, kryptokomunistů, nějakých rádoby zelených politiků eh, třetího věku. Bude to, to stejné jako všechny ostatní evropské projekty, ať už je to rybářství, zaměstnanost, zemědělství, budou to horory a hrůzy, časovaná bomba, stejně jako je, to jednot, jako je jednotná měna. Ptám se, není to selhání? Myslíte si, že Evropské unii se konečně něco jen tak náhodou zadaří? Omlouvám se, ale já spokojen nejsem. Jsem eh, rozhořčen, britská konzervativní strana eh, vydala regulaci londýnské city. Pokud eh, by byl David Cameron admirálem u Trafalgaru, mm, nevím, nevím, jak by to s námi dopadlo. Děkujeme nyní za nezařazené jedna minuta pan Sosa Wagner. <clears throat> Felicito a quienes han já bych, chtěl pobla, já bych chtěl poblahopřát všem těm, kdo pracovali eh, na zprávě o celém tomto finančním eh, balíčku. Blahopřeji eh, také úředníkům i poslancům zde v tomto parlamentu. Musela vzniknout tak obrovská finanční krize, aby se Evropa probudila. Nicméně eh, propásla se jedna příležitost, eh, aby se eh, posílily společné evropské orgány, protože na jedné straně nové orgány dohledu mají oblast pravomoci omezenou oproti jiným orgánům stejné povahy v členských státech. Tady se nepokračilo nepokročilo k dostatečné integraci, tak jak tomu došlo v oblasti evropských centrálních bank. A tady musíme v této cestě vzhůru na ten obrovský vrchol ještě dále pokračovat. Děkuji. Grazie, proseguiamo con... Děkujeme. Nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Začneme s panem Kozésem, minuta Děkuji, paní předsedkyně, eh, pane předsedo, pane komisaři. Já se samozřejmě přidávám k těm všem, kdo vám blahopřáli a chci také zdůraznit vynikající spolupráci eh, s parlamentem a chci říci, že bez vůle parlamentu eh, by tento dohled rozhodně neměl tak evropský charakter, jaký má. Pane předsedo Ekofinu, byl bych rád, kdyby ke konci tohoto období a možná ještě před koncem tohoto měsíce, kdyby se nám podařilo dospět k dohodě v jedné věci, která vás vám leží eh, na srdci, tak já vám chci říci, vaše úsilí není marné a díky belgickému předsednictví jistě najdeme eh, uspokojivé řešení pro private equity a hedžové fondy v tomto rámci myslím, že také komise přinesla velice důležité prvky pro inteligentní eh, dohled. Nejde o dohled pro dohled, jenom pro plezír z dohledu. Jde o to vytvořit eh, takový systém, který by do maximální možné míry předcházel rizikům spojeným eh, s mm, touto oblastí. Také děkuji Davidu Wrightovi za veškerou odvedenou práci. Pomáhal i nám v parlamentu a věřím, že brzy ho napotkáme opět někde na evropských cestách. Děkujeme. Nyní má slovo Sanchez Prezedo za na 2 minuty 30. Paní eh, předsedkyně, pane komisaři, paní Reindersi, vážení kolegové, já se raduji z této dohody, které eh, dosáhneme v prvním čtení Dohled v evropském měřítku, to je stará tužba. Je to velice důležitý nástroj, abychom pokročili ve finanční integraci a k vedení účinné měnové politiky. A také je důležité zastavit jakousi hypertrofii ve finanční oblasti, uplatňovat eh, dohled na celoevropské úrovni, nikoli pouze na národní úrovni, když eh, finanční trhy působí globálně. Je třeba ehm, eh, napravovat chyby, které se zjistí v oblasti dohledu. Je to velice důležitá součást finanční reformy. Jestliže tady byly určité mm, defekty v oblasti finanční eh, na druhé straně dohled na evropské úrovni nebyl vůbec žádný doposud. My musíme vytvořit nástroj důvěryhodný a účinný. Je to velice důležitý krok ke konsistentnímu systému mezinárodního dohledu. Parlament pracoval usilovně, aby tento balíček byl vyvážený, zajišťoval jistotu, důvěryhodnost finančních orgánů, ochraňoval eh, spotřebitele a hájil také zájmy daňových poplatníků. Eh, snaží se vytvářet účinné nástroje eh, v oblasti systémových rizik, vytvořit trvale udržitelný rozvoj, zvyšovat konkurenceschopnost a vytvářet evropský systém systém řešení krizí. Směrnice Omnibus umožňuje vytváření orgánů, začlenění orgánů do sektorových oblastí, upřesňuje jejich pravomoci a zajišťuje jejich dobré fungování. Zlepšuje také transparentnost i spolupráci. Současně také vytvoří, vytváří eh, možnost doplnit ještě před prosincem 2012 celou touto oblast dalšími nástroji. Chci poděkovat eh, za práci všem těm, kdo přispěli k tomu, aby tento balíček eh, se objevil na stole. Je to velice důležitý závazek pro fungování evropských eh, financí, protože je tady důležité stanovit zákony a také dohlížet na jejich uplatňování. Musíme jít touto demokratickou cestou pro zajištění dobrého finančního rámce. Děkuji. Na jednu minutu má slovo Gular. Pane komisaři, pane ministře, bylo tady už řečeno hodně věcí, dohoda je uzavřena, je uspokojivá, děkujeme všem. Já bych ráda vyvodila poučení do budoucna. Z tohoto působení spolurozhodování nemůže spočívat tak jak to bylo v prosinci loňského roku v Ekofinu, že se vytvoří dohoda jednomyslná a pak e, e, přijít do parlamentu a říci, tak vidíte, my jsme se dohodli a vy teď pracujte rychle, protože má, trhy čekají. Eh, pane ministře, my vám děkujeme, že belgické předsednictví je více ochotno k dialogu. Chci říci, že finanční zpráva eh, věcí, podobně jako v dohledu, musí být podrobena kolektivní práci a proto mám pro pana Reindense jedno eh, takový vzkaz, stejně tak jako pro pana Barniera pro komisi i pro ECOFIN. My chceme být začlení do práce už od začátku. Chceme sehrávat naši úlohu v oblasti spolurozhodování. Prosím, e, nepřicházejte s takovým postupem, že se něco dohodne v radě a pak se to očekává, že už parlament e, to jen schválí. My bychom velice rádi měli lepší spolupráci e, v rámci našeho výboru ECON. Děkuji. Nyní má slovo pan Feber na jednu minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, pane předsedo rady, kolegové, kolegyně. Já se domnívám, že je dnes velice dobrý den nejenom pro evropské instituce, ale také pro občany Evropy. Podařilo se totiž po dva roky po zhroucení banky Lehman vytvořit strukturu, která nemůže eh, řešit všechny problémy, které eh, vzniknou na finančních trzích, ale může přispět k tomu, aby excesy na finančních trzích v Evropské unii už nebyly možné. A já si myslím, že na to můžeme být všichni hrdí. Já bych, se, já bych chtěl poděkovat belgickému předsednictví. Mohu se přidat k tomu, co říkala kolegyně Gula. Rada eh, si to na začátku představovala jako procházku růžovým sadem. A měla jednomyslné hlas, eh, jednomyslnou schodu, ale nevyřešila problémy. Evropský parlament eh, a všechny politické eh, skupiny v Evropském parlamentu se pak snažily nalézt řešení, zajistit to, aby to řešení vedlo k tomu, že budeme mít stabilní struktury dohledu a že budeme v případě krize mít k dispozici nástroje pro to, abychom zabránili excesům a tak, abychom přispěli ke stabilitě finančního sektoru. Mnohokrát eh, tedy děkuji eh, předsedovi eh, rady za jeho angažmá a děkuji také komisi, protože komise díky spravedlivému dialogu se snažila o to, aby dva postoje, postoj rady a postoj parlamentu, se k sobě přiblížily. Mnohokrát vám za to děkuji a je to skutečná naděje pro nás pro další vytváření legislativy. Děkujeme, nyní má slovo a pan Tremosa, jedna minuta. Moltes gracias, señora president. Dear colleagues, dear... Vážení kolegové, předsedo, předseda Evropské centrální banky se automaticky v následujících eh, pěti letech stane předsedou Evropského výboru pro systémová rizika. Nejedná se o a nějakou nedůležitou otázku. Znamená to, že ECB je skutečně zahrnuta do dohledu nad finančními trhy v Evropě. Znamená to také, že pan Triše, který je a během slyšení rovněž odpovědný parlamentu bude muset odpovídat na otázky týkající se finančního dohledu. Nebude odpovídat jenom na otázky týkající se cenové stability. Díky této reformě předseda ECB, prezident ECB, zvýší, rozšíří svoji reputaci. A pokud bude schopen dosáhnout finanční stability, stability v Evropě. Díky této reformě a pokračovat v tom, jak, jak eh, se na trzích jednalo do posud, už nebude možné, protože toto jednání vedlo ke krizi. Zároveň a to bude přínos pro budoucí generace evropských občanů. Mnohokrát děkuji. Grazie. Děkujeme. Nyní má slovo paní Lulingová na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, se také připojit k těm, kdo se radují eh, s kompromisu, ke kterému dospěl parlament v, u tohoto balíčku. Je to velice uspokojivý výsledek. Ne proto, že eh, parlament dokázal čelit zástupcům státu, ne proto, eh, ale naopak proto, že to má velice důležitý obsah a že dává více evropský náboj celému balíčku, zajišťuje důvěryhodnost i eh, efektivnost Eh, já, jakožto stínová zpravodajka pro naši skupinu, jsem velice bojovala za to, aby prezident ECB eh, e byl eh, ex ofo prezidentem výboru pro systémová rizika. A velice si uvědomuji, jak důležitá je tato otázka v celkovém rámci velice rozdrobeného stavu Eh, orgánů na národní úrovni, potřebujeme evropský orgán, který bude mít silné pravomoci a silnou legitimitu. A to eh, jistě eh, pochopí i Britové. Vzhledem k prestiži i k autoritě prezident ECB dokáže prosadit názory ESRB vůči dalším partnerům to rozhodně není přílišná pravomoc, té se obávat nemysl, nemusíme. Spíše se musíme obávat určité slabosti, která by tady mohla vzniknout. Proti té jsme museli bojovat. Eh, určité slabosti vůči těm ostatním orgánům. A já si teď přeji, aby co nejrychleji tyto orgány začaly pracovat a aby vzniklo klima důvěry mezi všemi. Vše ještě není eh, učiněno, ještě nás čeká práci, eh, dost času to zabralo, ale nakonec práce. Dnes vytváříme velice zajímavé základy modelu, který bude pak v dalších letech třeba opět eh, přeskoumat. Děkuji. Děkuji vám. A nyní začíná diskuze nezapsaných řečníků. Má možnost dát slovo pouze pětím poslancům. Pan Palon jako první. Grazie, prezident. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsme přesvědčeni o tom, že na globálním trhu žádný hráč, žádný produkt, eh, nikdo nedokáže eh, uniknout řádné kontrole a pojistkám. Krize, které jsme byli svědky, znamenala, že jsme si uvědomili, že potřebujeme společná pravidla, sdílená pravidla a že i velcí eh, operátoři musí podléhat evropskému dohledu, aby občané nemuseli nakonec eh, platit eh, za jejich neúspěch a škody, které napáchali, tak jak tomu bylo v minulosti. Vítám dohodu Evropského parlamentu. Parlament při nalezání dohody sehrál velkou roli a já jsem se vždy zastával toho názoru, že potřebujeme instituce, které budou moci také udělovat sankce. Domnívám se, že vytvoření těchto institucí eh, nesmíme eh, vnímat eh, jakožto mm, zátěž, která bude omezovat hlavně malé a střední podniky. Děkuji. Nyní pan Kutoš na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Já vítám skutečnost, že přecházíme od roztříštěného dohledu, kdy se rozhodovalo na národní úrovni k jednotnému společnému hlasu Evropské unie. Unie bude moci plánovat makroekonomické kroky a bude mít dispozici všechny nástroje pro předcházení krizím do budoucna. Členské státy um, ignorovaly návrh um, evropských poslanců, aby byly mm, důraznější v rámci evropského balíčku my jsme toho názoru, že banky jsou zdrojem systémového rizika. Z toho jsme vycházeli. Členské státy si ale zachovávají právo oponovat evropským úřadům v této oblasti. Přesto se domnívám, že doba pro malé kroky už je za námi. Potřebujeme plné politické zapojení. Grazie. Děkuji. A nyní na jednu minutu Pan Puhemies. Děkuji vám, paní předsedající. Potřebujeme více evropských řešení a méně pojistných klauzulí a egoismu na, evropské, na národní úrovni. A proto je dobře, že jsme se tady nezastavili. Musíme se vrátit ke všem těmto záležitostem, omezit bankovní aktivity, které jdou eh, nad rámec 70 potřebujeme větší dohled a větší doble, silnější dohled na evropské úrovni, který bude sloužit zájmům nás všech. tuto chvíli eh, získáváme maximální možnou dohodu a vznik eh, orgánů, které sice nejsou úplně ideální, protože některé bankovní aktivity stále zůstanou v rukou členských eh, států a tudíž ve formě roztříštěné. Grazie. Děkuji vám. A nyní pan Bronz na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Obyčejní lidé vnímají krize jako katastrofy. Evropská unie vnímá krizi jako příležitost pro to, aby získala více pravomocí. Všechno na úkor národních vlád. Členské státy ztratí svoji suverenitu nad svými vlastními finančními systémy. Je pravda, že krize ve Velké Británii byla řešena efektivně. A a to díky tomu, že eh, zde nebyl přehnaný dohled nad soukromými bankami. A banky vytvářejí likviditu na trhu a eh, není možné, aby eh, něco takového bylo v rukou neregulovaného soukromého sektoru. Děkuji. Posledním řečníkem na jednu minutu je pan Balc. Děkuji, paní předsedající. Podle mého názoru je a kompromis, kterého jsme dosáhli určitým milníkem a při, ve vývoji finančního dohledu v Evropě. A díky spolupráci členských států a parlamentu se podařilo dosáhnout tohoto společného úspěchu. Nevytvořili jsme žádného bezubého tygra, ale vytvořili jsme orgány, které jsou schopni, schopni zasáhnout. A nemělo by docházet k tomu, že by dohled byl roztříštěný. A rozhodnutí by mělo padnout ze strany celoevropského orgánu. Rovněž v případu nouze a bude možné jednat. Znamená to ale také více odpovědnosti pro Evropu. Evropský výbor pro systémová rizika bude veden a prezidentem ECB. Já souhlasím se zpravodaji a s kolegy a děkuji za spolupráci, která přesahovala všechny politické skupiny. Děkujeme. Nyní má slovo komisař Barnier. Žádám všechny kolegy, aby byli potichu. Prosím, pane komisaři. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Na závěr této diskuse Chci poděkovat eh, všem, všem zpravodajům, představitelům eh, politických skupin a všem těm, kdo vystoupili eh, víceméně jednomyslně podpořili tento kompromis a ten, tuto dohodu. Chci potvrdit, že tyto nové evropské orgány a Evropský výbor pro systémová rizika nebudou nahrazovat národní orgány dohledu, budou se o ně opírat, aby mohli společně lépe pracovat. Budou je propojovat do sítí, vytvářet eh, společné využívání expertíz, aby bylo možné tehdy, kdy je to nutné, reagovat na evropské úrovni, když existují evropská rizika, či dokonce ještě celosvětová rizika, eh, protože ta jsou skutečně nadnárodní. Díky vám a díky radě bude tento rámec eh, existovat a, jak bylo řečeno, postupně kámen po kameni eh, je vytvoříme již od října dále o nařízení o vlastních fondech, Eh, směrnice o finančních trzích, eh, otázka depozitářů pro eh, investiční fondy, zvládání rizik a zpráva v podnicích. To všechno nás ještě čeká. A to ani nemluvím o regulaci investičních fondů. Tuto práci budeme odvádět odhodlaně, aby na konci této naší cesty, jak už jsem řekl, dámy a pánové, jak to také říká naše cestovní mapa od G20, aby všechny produkty, všechny aktéři a všechna území eh, nebyla stranou inteligentní eh, regulace a efektivního dohledu. Naším cílem je, abychom společně eh, na konci této relativně krátké cesty, protože občané to velice pozorně sledují, abychom tedy vystavili společně a včas nejlepší možný světový systém regulace a dohledu. Evropa musí mít ambici vytvořit vzor regulace a dohledu který by mohl být užitečný všude ve světě. To je naším cílem a je to v zájmu občanů, spotřebitelů, ale také subjektů ve finanční oblasti. Děkuji. Grazie, la parola. Děkujeme. Nyní předávám slovo ministru Reindersovi. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Také já bych chtěl poděkovat všem těm, kdo vystoupili v diskusi drtivá většina z nich podpořila texty, které se předkládají k hlasování. A já jsem velice rád, když vidím, jak velký počet eh, poslanců a poslankyň eh, se zajímá o otázky finanční regulace a finančního dohledu. Chci vám především říci, že, jak mnozí řekli, Toto je vlastně takové první skutečné ponaučení, které jsme vyvodili z finanční krize. Hodně jsme diskutovali o celé řadě textů Vytváření nové architektury dohledu, vytváření eh, Evropského výboru pro systémová rizika. To je skutečně to první ponaučení, které společně v Evropě vyvozujeme z finanční krize. Druhou věc, kterou chci zdůraznit, je, že je to začátek celého procesu. Michel Barnier to také připomněl. Budeme vytvářet ještě další eh, prvky, další součásti eh, této konstrukce. Je třeba posílit regulaci. Někteří se o tom zmínili. Stejným způsobem musíme dále pracovat eh, na společné věci Komise, Rady i Evropského parlamentu. Belgické předsednictví je plně odhodláno s plným nasazením pracovat a věřím, že v nejbližších dnech budeme moci pokročit před. Pokud jde o směrnici o investičních fondech, hedžových fondech a dalších investičních fondech, brzy povedeme diskusy o ratingových agenturách. Já vás ujišťuji eh, o naší spolupráci. Paní Gulár o tom hovořila. My jsme již eh, navrhli, a je to také eh, v podstatě přijímáno, že musíme zhodnotit, do jaké míry jsme v naší práci pokročili. Také paní Bolsová s tím souhlasila. Eh, já nechci hovořit dlouho, vím, že vás čeká důležité rozhodování. Chci jenom říci, že opravdu doufám, že eh, dojde k tomu, co tady mnozí eh, ohlašovali jako historické hlašování. A v nejbližších dnech a v dalších týdnech budeme stejným způsobem pokračovat se stejným odhodláním u dalších textů, které vám opět budou předloženy. V každém případě děkuji vám všem, eh, kteří přispěli k tomu, že v posledních měsících jsme si hodně pokročili v této věci, což je první velice důležité poučení z, z finanční krize. Grazie, ehm, la discussione è... A děkujeme, nyní ukončuji rozpravu k tomuto tématu. Care colleghe e cari colleghi, Vážení kolegové, dobrý den. Vidím, že zde máme úplně nového kolegu. Jedná se o pana Zulio a chtěl bych pogratulovat a kolegovi jehož dcera je nyní poslankyní. Takže blahopřejeme. Prosím, buďte stručná. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jsem zde, jsem zde dnes, jelikož jsem byla úspěšnou kandidátkou a uvědomuje si, jak eh, těžké je pro některé ženy, aby mohly skombinovat roli matky a zároveň, aby si uchovaly svoje práci. Mně se to podařilo, mám dceru a doufám, že ostatní poslankyně budou moci následovat v mých šlépějích. Děkujeme a blahopřejeme ještě jednou k narození. A jsem si jistý, že tato